Na, plenární, na webových stránkách předání zasedání nyní se dostáváme k pořadu jednání. Podle článku 114 byl přijat návrh pořadu jednání, který vám byl k dispozici. V souladu s dalšími frakcemi vám navrhuji ještě okamžiček. Ano, viděl jsem to. V souladu s dalšími frakcemi navrhuji abychom hlasování o zprávách o společné dohledě o společné bezpečnosti a obrané politice přesunuli na čtvrtek a hlasování o delegovaných aktech komise, které se týkají metyl alkoholu zemědělského původu. Toto hlasování bychom eh, přesunuli ze čtvrtka na středu, tedy bezpečnost ve čtvrtek a etyl alkohol ve středu. Vidím, že většina poslanců se mnou souhlasí a tak eh, zde mám nejdříve paní kolegyni Zuberovou. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem pouze informovat, že minulý pátek večer pan prezident Porošenko podepsal legislační balíček, který zakázal používání komunistických symbolů a vůbec komunistického názvu ve své na zemi. Já se ptám, nemáte pocit, že by to bylo omezení, de, že to je omezení liby, demokratických hodnot a svobod a co proti tomu hodláte udělat? Děkuji a mám pocit, že to ovšem s naším pořadem jednání dnes nesouvisí. Ne, ještě tady mám pana Viltyho. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, já hovořím proto, protože italské noviny dnes dopoledne hovoří o skutečnosti, která je skutečně zásadního významu. V Budapešti je mladý člověk, 33 let, který již od minulého roku je ohrožován trestem smrti, a to proto, že je e, aktivistou za práva homosexuálů. Neustále je ohrožován i prostřednictvím internetu a Dokonce na jeho hlavu nyní byla vypsána cena 10 tisíc eur. Včera jsme slavili celosvětový den proti homofobii a transofobii a není přeci možné, aby v členském státu Evropské unie byl někdo ohrožován na životě pouze proto, že hájí práva homosexuálů a proto se vás, respektive vás i veškeré další kolegy vyzývám, abyste odcestovali do Budapešti a přispěli k tomu, abyste odsoudili takovéto jednání. Předseda. To ovšem s pořadem jednání na dnes také nesouvisí. Nyní pondělí. Má někdo něco z dnešního dní? Není tomu tak? Takže se dostáváme v úterý a tady frakce zelených a SAD eh, si přejí mít rozpravu o prohlášení radiokomise k situaci v Maďarsku. Má to být, eh, eh, respektive si přejí, aby toto prohlášení bylo ukončeno usnesením. Frakce zelených dále žádá, abychom navíc ještě k tomu to usnesení měli jmenovité hlasování. Nejdříve bude mít slovo paní Harms, aby odůvodnila tuto žádost. Děkuji za svou frakci chci říci, že již na minulém plenárním týdnu, když, doš, když se ho tady hovořilo o Kterovi Ormánovi a k tomu, jak se snaží opět vracet k eh, trestu smrti, eh, hovořili jsme o tom a rozděl, rozdali jsme dotazníky, Dokonce došlo k tomu, že migrační politika v, v Maďarsku měla být vyřešena tímto dotazníkem, nějakým referentem. A my tehdy jsme si řekli, že bychom měli mít nějaké usnesení. My chápeme, a to ne pouze od eh, zprávy pana Taváreše, chápeme a vidíme, že v Maďarsku máme problém s tím, že Viktor Orbán a jeho zvětšinová strana eh, nerespektuje práva Evropské unie a naopak aktivně provozuje politiku proti nim. A já si myslím, že proto, aby Evropská unie držela po sobě a fungovala, tak nemůžeme eh, respektive, že Trvale potřebujeme nejenom něco jako ten fiskální pakt, ale potřebujeme také něco, aby veškeré naše hodnoty závazně platily a proto ve světle zhoršení situace v Maďarsku si přejeme, abychom měli diskusi, o které budeme mít rozpravu a kterou, eh, promiňte, usnesení, o kterém budeme mít rozpravu a pak ho přijmeme. Děkuji. Děkuji a nyní za frakci eh, sociálně demokratickou odůvodní návrh pan Guerrero. Děkuji, pane předsedo. Já nemusím argumentovat eh, s dalšími eh, roz, rozváděním analýz. Eh, můžeme říci, že to, co tady zaznělo z úst paní Rebeky Harms, je postačující. Naše frakce by si přála, aby toto usnesení mělo určitý čas a aby dozrálo po rozpravě, kterou budeme vést zítra odpoledne a proto bychom dali přednost tomu, aby usnesení eh, bylo předloženo k hlasování v červnu. A bylo by tedy lepší nechat to pak hlasování na červen. Dříve než eh, budeme eh, diskutovat a hlasovat o těchto žádostech, tak bych vám rád sdělil tento procesní postup. Letičké předsednictví se na mě obrátilo 15. dopisem, kde mě oznamují, že v důsledku neexistující pozice rady se nemohou účastnit a nechtějí účastnit této rozpravy. Zároveň mám k dispozici dopis pana eh, premiéra Orbána, který prosí o to, aby se mohl účastnit eh, eh, naší rozpravy zde. Já bych nejdříve Nejdříve tedy vám z procedurálního hlediska sděluji, že mě není, neznám jeden jediný případ, kdyby úřadující předsednictví eh, se zdráhalo zúčastnit se debaty v parlamentu s odůvodněním, že v této věci neexistuje postoj rady. Měli bych, v tom v takovémto případě bychom museli říct při, v, radě, v řadě případů legislativních eh, předpisů, že rada by si mohla vzít dovolenou, že by se nemusela jezdit. To prostě není argument, který je vhodný. Já tady pana Orbána k nám na, do parlamentu samozřejmě pozvu, pokud si takto přeje být pozván. Já jsem vždy se držel těch pravidel, že členové Evropské rady samozřejmě mohou navštívit Evropský parlament a vysvětlit zde svůj postoj, pokud si přejí. Já si dokonce myslím, že toto je právě to místo, kde by se měla evropská politika zveřejňovat. To jsme my, Evropský parlament, a proto rozhodně hodlám splnit přání pana Orbána. Což, co ovšem nejde, je, že pan Orbán eh, chce převzít roli předsednictví. A z tohoto pohledu z tohoto pohledu musíme si stanovit postup, procedurální postup, protože jsem se obrátil na předsedy všech frakcí s prozbou, aby krátce po tomto zahájení plenárního zasedání se ke mně dostavili do kanceláře, abychom společně vysvětlili, si vyjasnili otázku, jak se k tomuto tématu zítra z procedurálního hlediska postavíme. A nyní k odůvodnění obou na vrhu jste si vyslechli paní Harms a pana Gereda. Chce ještě někdo se vyslovit pro návrh frakce zelených a sociálních demokratů pro? Prosím, paní Infeld. Děkuji, pane předsedo. Moje frakce podporuje návrh zelených. My bychom také podporili usnesení, aby bylo přijato v květnu, protože, jak jste právě řekl, to přece zdůrazňuje naléhavost, aby se parlament vyslovil k této otázce. A já myslím, že bychom neměli čekat. Čili my můžeme tento návrh podpořit v naší frakci. Dobrá. V tomto případě musíme konstatovat, že Tady máme identický návrh. Paní Harms, prosím vás, počkejte. Máme tady identický návrh s usnesením, ale s dvěma různými žádostmi ohledně času. Sociálně demokratická skupina to chce v červnu a vy to tady podporujete v květnu. Takže kdo by chtěl se vyslovit proti tomu návrhu? Prosím, pane Sajere. Pane předsedo, já myslím, že ten postup, který tady probíhá, kdy jeden členský, který nepatří tady k většinové straně, něco řekne a my svoláme naléhavou eh, rozpravu a s usnesením, to není správný postup. Rebecca Harms uvedla dva důvody, proč bychom měli mít usnesení k tomuto tématu. Eh, první, eh, Viktor Orbán tady jasně řekl v rozhovoru s předsedou, ale také ve veřejných vystoupeních, že nedělá žádná opatření pro to, aby znovu vrátil trest smrti. Nic takového není na stole, o ničem takovém se nejedná. Eh, má snad být referendum v Maďarsku? Ne, nemá být referendum v Maďarsku. A Rebecca Harms říká, že by eh, usnesení k této věci měla být lépe připraveno. Nejde tady o referendum, jde tady o další otázky, také otázky eh, přistěholectví, což je velmi horká otázka, aktuální otázka v Evropě. A mm, nelíbí se, aby se tato otázka kladla lidem. Já myslím, že tady jsou dvě, dva důvody, které uvádí Rebecca Harms, ale podle mého názoru právě ty důvody, uvedené důvody jsou, eh, ukazují, že by nemělo být takové usnesení. Dobrá, Eh, musím tady ještě jednu věc eh, potvrdit, protože na minulém plenárním zasedání, já jsem to bych, býval, bych to ještě dodal, abyste mě jaksi předběhli. Já jsem na minulém plenárním zasedání informoval o tom, že zavolám panu Orbánovi, což jsem také učinil. Měl jsem s ním telefonát, ve kterém mi řekl přesně to, co tady právě nadnesl pan Sajer, a totiž, že jeho vláda nehodlá zavádět nějaká legislativní opatření, která by vedla k znovu zavedení trestu smrti. Já jsem um, to takto potom zveřejněn i v tiskovém prohlášení. Nyní se dostáváme tedy nejdříve k otázce, zda chceme usnesení ano či ne. A pak budeme hlasovat o době. Takže nejdříve samotná otázka, kdo je pro rozpravu s usnesením? Kdo je proti? Mám pocit, že to je většina. Dobrá, ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasovali nyní všichni? V tomto případě je hlasování u konce. Žádost byla přijata. A nyní hlasujeme o usnesení v červnu. Kdo je pro červen? Kdo je proti? Promiňte, pro květen. Zdrželi se. Bylo to zamítnuto. Já myslím, že to byla jasná většina. A nyní usnesení v červnu. Kdo je pro? Kdo je proti? Bylo to schváleno. Doba pro předložení odpadá, protože budeme hlasovat až v červnu. Prosím, paní Verža. Pane předsedo, já bych chtěla znovu zdůraznit věc, kterou byla řečena o přítomnosti rady. My eh, to nezažíváme poprvé, jak velice dobře víte. Několikrát se to stalo ve výboru Libe, že předsednictví Lotyšska mělo úplně stejný postoj. Myslím si, že tady je globálnější problém a eh, s tím se musíme nějak vyrovnat, protože Rada nerespektuje principy fungování institucí EU. To je velmi závažný problém a já to tady chci zdůraznit. Ich glaube, dass Myslím si, že jsem tady jasně vysvětlil svůj postoj ohledně chování rady. A nyní středa. Tady nemám žádné pozměňovací návrhy a jsme u čtvrtka, kde frakce SAD si žádá rozpravu o porušování lidských práv, demokracie a právního státu a přeje si, aby tato rozprava byla přesunuta na dopoledne, aby se mohlo o usneseních k této rozpravě hlasovat ve 12 hodin a odůvodní nám nyní tento návrh pan Guerrero. Ano, děkuji, pane předsedo. Naše frakce obecně vzato by si přála, aby rozprava o naléhavých záležitostech vždy probíhaly ve čtvrtek dopoledne. A to proto, aby se tím zdůraznila důležitost, jakou objektivně, o kterých diskutujeme. Velice často eh, jde o zachraňování lidských životů. To je obecné stanovisko a já v tuto chvíli žádám, aby eh, na tomto plenárním zasedání otázky, které se týkají nalehavých otázek, se diskutovaly ve čtvrtek eh, dopoledne a hlasovalo se o nich ve čtvrtek v poledne. Chce někdo podpořit tento návrh? Kdo by rád pohovořil proti? Prosím, pan Preda. Pane předsedo, já vůbec nesouhlasím s tou myšlenkou, že by se eh, přesunuly naléhavé otázky na dopoledne. A to z toho důvodu, že eh, ve čtvrtek odpoledne Přece můžeme eh, klidně pracovat. Já nevidím důvod, proč bychom pracovali jen tři dny eh, v týdnu a nikoli i čtvrtý den. A eh, já tedy myslím, že parlament má naprosto možnost projednat naléhavé otázky ve čtvrtek odpoledne, když se probíhají, probírají velmi, velmi důležité otázky ve čtvrtek odpoledne. Je tady více lidí než některé otázky, které se diskutují ve čtvrtek dopoledne. Takže já jsem zcela proti tomu návrhu, který zazněl před chvílí. Dobrá. Dámy a pánové, budeme tedy eh, hlasovat o návrhu pana Gerera. Kdo je pro návrh pana Gerera? Prosím, zdvihněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobrá, ověříme, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Pro hlasovalo 185, proti 106 poslanců. Návrh byl přijat. A nyní se dostáváme k rozpravě o zprávě paní Fanny.